Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la pregunta oral a la eh, Vážení přátelé, eh, máme tady otázku na komisi týkající se volného pohybu pracovníků. Je dočasné omezení přístupu rumunských a bulharských občanů eh, k trhu práce v Evropské unii. Jako první dostává slovo eh, paní Plum, která přednese otázku. Vážený pane komisaři, eh, vážení kolegové,